řádu parlamentu jsem spolu se předsedou rady podepsal nařízení, které se týká Evropského fondu pro udržitelný rozvoj, který byl přijat v rámci řádného legislativního postupu a mm, tento akt bude zveřejněn v zápisu z tohoto zasedání. La Výbor Envy mm,